dopis může být přijat. První bod na programu je otázka k ústnímu zodpovězení na radu. Týká se vytvoření společného programu EU pro znovu usídlování.